Dear colleagues, I would like to... Milí kolegové, dovolte mi, abych zahájila naši dnešní schůzi. Ich begrüße Sie alle. Všechny vás co nejsrdečněji vítám na našem poněkud kratším zasedání. Nicméně doufám, že se nám to podaří všechno velmi dobře časově zvládnout, byť to hlasování, které máme dnes dopoledne na programu, je poměkud rozsáhlejší. Nejprve si se vás ptám, jestli souhlasíte s tím pořadem jednání, který vám byl předložen. Souhlasíte s ním v té podobě, ve které jste ho obdrželi, anebo máte nějaké přání, nějaké poznámky? Vypadá to, že nikdo nic na srdci nemá, to znamená, že můžeme pořad jednání eh, považovat za schválený ve stávající podobě. A nyní bod číslo dvě, sdělení předsedkyně. Ráda bych vás eh, informovala o tom, že budeme mít dnes k dispozici tlumočení v následujících jazycích. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, bulharština a rumunština. A Kromě toho vás jako vždy upozorňuji na to, že je naše schůze přenášena prostřednictvím webstreamu. Rozhodnutí koordinátorů z 25. dubna jste obdrželi mailem 28. dubna. Podobně jako pokaždé můžeme považovat tento zápis za schválený, protože do lhuty, která byla stanovena, to znamená do 3. května, nebyly předložené žádné námitky. A tím už se bezprostředně dostáváme k hlasování. Dneska budeme hlasovat o třech stanoviscích a já bych ráda začala hned tím prvním stanoviskem. Je to stanovisko, která, které se týká Evropského kodexu pro elektronickou komunikaci a zpravodajem nebo autorem našeho stanoviska byl pan Corcio Maltese, to znamená, že já se ho v, tuto, v tuto chvíli ptám, jestli má něco na srdci. Pokud nic říci nechce, tak hned přistoupíme k hlasování. E, nejprve teda pozměňovací návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 89. Tady dílčí hlasování ve dvou částech. Kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel. Já bych to chtěla prověřit. Hlasování je zahájeno. Počkáme, až si najdete karty hlasovací. Hmm. Dobře, takže pana Kostu tedy započítáme do tábora proti. A já tady v tuto chvíli hlasování končím. A 12 hlasů pro, 7 hlasů, hlasů proti, to znamená, že to bylo přijato. Tím se dostáváme k druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrhy 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16 a 91, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Provedeme kontrolu. Abstimmung ist eröffnet. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. 11 hlasů pro, 10 proti, je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 97. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní tedy přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel? Já si myslím, že je to přijato, ale raději bych to prověřila. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. 13 pro, 9 proti, je to přijato. Není 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 18 a 104, což jsou shodné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Ano, 18 a 104.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 Hlasování končí. 11 pro, 13 proti je to zamítnuto. A nyní 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Myslím si, že to bylo zamítnuto, to byla moje chyba, ale pro, pro jistotu to zkontrolujeme, takže 23. zahojí hlasování. Hlasování končí. A je to jednoznačně zamítnuto. Omlouvám se za chybu. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 17. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Nyní už to hlasování musím končit. Hlasování končí. 13 pro, 12 proti, je to přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. To prověříme? Dobře, takže to raději prověříme. Prověřujeme 27 a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato 14 ku 10. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100, pardon, 28 to odpadá, takže 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že to zamítnuto, ale raději bych to prověřila. Takže 127. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto, to jsem špatně odhadla, takže je to zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Raději to prověříme, byť se domnívám, že výsledek byl jednoznačný. Zahajuji hlasování. Hlasování končí tak jednoznačné to nebylo, je to 13 ku 12, ale přesto jsem to správně odhodla, odhadla, to znamená, že je to přijato. Vypadalo to jasněji. 131, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže kontrolujeme 131. Já zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. 17 ku 6, to byla moje chyba. Já vás prosím, abyste zvedali ruce jasněji, tak abych měla lepší přehled i tady ze své pozice. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To bylo zase velmi těsné, takže e, zahajuji elektronické hlasování na kontrolu. Hlasování končí. 11 pro, 14 proti je to zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak ještě jednou. Kdo je pro? Omlouvám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to zkontrolovat, protože ten výsledek není jednoznačný. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. 13 ku 13, takže je to zamítnuto. 137. Kdo je pro? Přesto to bylo zamítnuto. Bylo by to tedy 14 eh, ku 13.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít, zamítnuto. 146. Kdo je pro?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 Abstimmung ist eröffnet zu 33. Hlasujeme ke 33. Hlasování ukončeno. Za SAD hlasoval jeden člověk navíc. Dobře, teď je to v pořádku. Hlasování ukončeno. 13 ku 14, tedy zamítnuto. 148 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale raději bych to ověřila elektronicky, je to velmi těsné. 149 elektronicky. Hlasujeme. geschlossen. Hlasování ukončeno. 11 14 zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti, Zdrželi se. Opět ověříme elektronicky. 151. Hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 14 pro, 13 proti, tedy přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, Proti? Zdrželi se? Myslím si, že přijato, ale opět bych to raději ověřila elektronicky. Nezvedáte ruce tak jednoznačně. Hlasujeme elektronicky 153. Geschlossen? Hlasování ukončeno. 16 k 11 přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Ne, omlouvám se, 36 eh, odpadla, hlasujeme 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, Opět raději zkontrolujeme elektronicky. Mm, Pár osob se zdrželo, ale nejsem si jistá těmi počty. To znamená, hlasujeme o 154. Hlasování ukončeno. 12 k 10. Přijato. 5 osob se zdrželo. 155 pro, proti, zdrželi se Mohlo by SAD hlasovat výrazněji nebo zvedat pořádně ruce? Hodně by mi to pomohlo. Ještě jednou, 155 pro. Proti. Zdrželi se, už to je uh, jasnější, ale přece jenom 155 ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. 16 ku 10 zamítnuto 16 hlasy. 156 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se jednoznačně přijato. Tentokrát to bylo jednoznačné. 158 proti, pro, proti, eh, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se. A opět raději ověřím elektronicky. Hlasujeme elektronicky k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Omlouvám se, tři. Hlasování je ukončeno. 17 k 10 je zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka je stažená, takže desítka, hlasujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 53 pro, proti, zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto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 zdrželi se zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 eh, a 79 pro, proti, zdrželi se přijato. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se a 15 lidí ověříme elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 15. Schlossen? mit 13 zu 15 ab. Hlasování ukončeno, 13 ku 15 zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se a myslím si, že zamítnuto, ale můžeme to klidně ověřit elektronicky. Hlasujeme o 88. Hlasujeme nyní. Hlasování ukončeno. 15 ku 13 přijato. Tímto se dostáváme k závěrečnému hlasování. Eh, jde o jmenovité hlasování a já ho nyní zahajuji. Hlasování ukončuji. 24 hlasů pro, nikdo proti a čtyři osoby se zdržely. Zpráva je tedy přijata a gratulujeme zpravodaji. Dále se dostáváme k dalšímu stanovisku. Paní pravodajkou byla Silvia Kosta, nevím, jestli nám chce něco říci. Je to... Eh, týká se to Berku, omlouvám se, spatla jsem se. Silvě, chcete něco doplnit? Ne, ne, já bych chtěla jenom samozřejmě poděkovat stínovým zpravodajům, celému sekretariátu, všem asistentům. A vím, že tady je pár kontroverzních bodů, ale myslím si, že ehm, je zde vůle udělat krok ku předu u této důležité organizace z velké části výboru. Děkuji, tímto se dostáváme k hlasování. Máme tady pozměňovací návrh číslo 20 pro, proti, drželi se zamítnuto. 56 a 57 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky 56, 57. Geschlossen. Končím hlasování. 15 ku 13 zamítnuto. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 58, kdo je pro? Zdrželi se schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 67, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 66, kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se zamítnout. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 69, kdo je pro? Proti? Omlouvám se, 68 a 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 72 a 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 73 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 78. Kdo je pro? Um, ehm, 79. Omlouvám se. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 81 a 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A toto bych ráda prověřila. 81 a 82 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 13 zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 85, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 86 a 87, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to stejnou většinou jako před chvílí zamítnuto, ale pro jistotu prověříme 86 a 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 13 schváleno. Tentokrát to bylo obráceně. 89 a 90, kdo je pro? Proti? Stařili eh, se? A já bych to ráda také prověřila. 89 a 90 zahajuji hlasování. Končím hlasování a 15 ku 13 zamítnuto. Vidíte, že ono se to stále střídá. Sem a tam. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. Česká kabina se omlouvá, ale z organizačních důvodů bohužel musí ukončit svou činnost v tuto chvíli. Děkuji. Dann checken wir das. 94 Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Mit 16 zu 12 angenommen. 95 dafür. Dagegen Enthaltungen abgelehnt. 96 dafür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 europäischen aktionen für nachhaltigkeit ist die berichterstatterin da? ja bitte. möchten sie noch das wort haben? Bitte, Sie haben das Wort. Yes, I'll be brief. I'd just like to thank all our colleagues and shadows and the Secretariat for recommendations and assistance with this. Um, opinions, I suppose, as we all know, have to be short and direct. And we decided when drafting this opinion that we should focus on SDG 4 of the 2030 Development Agenda in the European Policy Framework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 Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Ich würde jetzt den Schattenberichterstattern das Wort geben und als erstes Marlene Mitzi. Thank you, Chair. Thank you very much. Um, I think that uh, Ms. Verheyen has produced really a very, very good and balanced, balanced opinion, and she's making some very valid suggestions. They really encompass the, the main points um, of the directive